Good morning, colleagues. Uh, we begin with the adoption of the agenda. Eh, dobré ráno, kolegové. Začneme schválením programu jednání. Pokud není eh, námitek, tak je to schváleno. Pokud se týče jazykového režimu, kromě chorvačtiny, dánštiny a galštiny eh, máme plný jazykový režim. A nyní tady máme eh, nominaci zpravodajů Roberta Mecola eh, pro nařízení o eh, evropském eh, pohraničním a tedy pohraniční stráži, dále kolegyně z Argentíny má další zpravodajství a to je vlastně, to jsou ty pouze jediné dvě jediné dva návrhy a myslím, že to je schváleno. Delegované a implementované akty 3. Eh, eh, října eh, funguje nebo byla, byla z, sekce o vyhodnocení šengenského režimu a případná námitka, interní námitka, prosím, do 17. října je to v souladu s příslušným nařízením. A konečně eh, ještě v 11.30 budeme mít elektronické hlasování, takže prosím, eh, zařiďte si své hlasovací karty. A dostáváme se k prvnímu bodu dnes dopoledne a jsem eh, velice rád, že budeme mít prezentaci mise do EASO já jsem de facto sledoval na Twitteru, jak tato mise probíhala a myslím, že byla velice, velice eh, užitečná. Na to se tady budeme dnes dopoledne soustředovat. Úvodem bych jenom řekl, že toto bylo zcela zásadní soustředovali jsme se na problémy související s implementací legislativy, eh, včetně tedy eh, financování ze strany státu. A od Petra Niedermillera a dalších se dozvíme, jak tato agentura v praxi funguje, ale máme tady eh, také prozatímního výkonného ředitele pana Adu Eh, který nám řekne, jakým způsobem eh, ta agentura se dále rozvíjí. A já především tedy požádám pana ředitele Adoa o krátkou prezentaci této agentury a poté eh, bych se tedy obrátil k, delegacím, k delegaci a požádal je o zprávy. Je tady paní Anderson, zase, že není. Přijde, dobře. Takže začněme eh, panem eh, výkonným ředitelem, panem Adoem. Srdečně vás tady vítám, pane řediteli, a prosil bych vás nyní o eh, úvod do problematiky a o vaši PowerPointovou prezentaci. Děkuji, pane předsedo. Já jsem opravdu rád, že zde mohu být eh, a mohu vám tady prezentovat eh, zprávu z roku 2017 o situaci v oblasti azylu. Eh, je to referenční dokument, takový, jaké tady zveřejňujeme od roku 2011 a poprvé je k dispozici také zde v tomto sále. Eh, my se tedy soustředujeme na statistická data, na eh, praktickou politiku, jednotlivé případy, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Ukazuje nám to, jak prakticky funguje společný evropský systém pro azyl a je to pro nás velice cenný nástroj eh, pro identifikaci oblastí, kde je třeba přidat, kde je třeba podpořit a podobně. My jsme spolehali na mnoho zdrojů informací, to jsou eh, vládní orgány členských zemí, soudy, občanská společnost UNHCR, evropské instituce a pokusili jsme se na základě toho vypracovat objektivní analýzu a Mm, také poučení z roku 2017. Dostali jsme také příspěvky od 21 organizací občanské společnosti. Zde eh, kvantitativní trendy v roce 2017 a možná takový výhled na rok 2018 a poté zdůrazním ty klíčové aspekty implementace společného azylového systému. V roce 2017 tak je třeba říci, že že Eh, zhruba 700 tisíc žádostí o asyl bylo přijato v roce 2017, což je pokles o 44 ve srovnání s předchozím rokem 2016. Eh, celkový počet eh, v roce 2017 je mírně vyšší než v roce 2014, tedy před krizí, ale v roce 2018, jak to zatím se jeví, tady máme data od ledna do června, zdá se, že tady pokles pod, eh, pokračuje. Pokles oproti prvnímu poletí 2017 je zhruba o 16 Ano, a tady ještě máme šipku, která zdůrazňuje rozdíl mezi lety 16 a 17. Co se týče hlavních zemí původu, žadatelů o azyl v EU, tak v roce 2017, a to trvá do dneška, eh, je to de facto Irák a Afghánistán. Eh, nicméně je třeba říci, že v roce 2017 eh, Syřané podali více než 108 tisíc aplikací, což je zhruba o 70 méně než eh, v roce 2016. A je to docela srovnatelné eh, s eh, vývojem v Iráku a v Afganistánu. V roce 2017 přibylo lidí z Gruzie, Turecka, Kolumbie a Venezuely jak to vypadá v jednotlivých členských zemích a myslím, že snad to vidíte, ta písmena jsou poměrně malá, tak zhruba v polovině členských zemí počet žádostí poklesl a to poměrně hodně, ale nejvíce to bylo v Německu. E, tady vidíte že eh, to bylo 80 eh, méně. Eh, to je zhruba o půl milionu žádostí o azyl méně. Čili situace v Německu má skutečně jasný dopad na celkovou azylovou situaci v EU. Když se zaměříme na konkrétní situace, tak vidíme, že Eh, zhruba 100 tisíc eh, žádostí eh, bylo tedy ve Francii, ve Španělsku došlo téměř k dvojnásobnému nárůstu a je to díky tedy Venezuelanům, kteří mají bezvízový styk. Dále v roce 2018 v tom prvním pololetí je situace podobná s několika málo výjimkami ve Francii eh, pokračuje nárůst počtu asilových žádostí. Eh, Španělsko a eh, Severní Irsko, tady máme také přírůstky výrazné o polovinu a v Itálii žádostí velmi prudce, prudce ubylo. Je jich tam zhruba polovina oproti stejnému období předchozího roku. Eh, případy, které jsou v řízení, tedy podané žádosti, o nich dosud nebylo rozhodnuto, tak tady máme to vedeno v počtech žádostí. Eh, a to se týká prvoinstanční žádostí a také odvolacích řízení. Vidíme, že poprvé za mnoho let je počet nevyřízených případů na sestupu. Nicméně znamená to, že pořád jich je zhruba milion, téměř milion eh, v našem asilovém systému. A když se pokusíme eh, další analýzu, a to znamená, eh, porovnáme s, data, s Eurostatu a EASO, ano, tady ještě vidíme 2018, eh, první pohledí, takže toto je to, o čem hovořím. Tak eh, eh, vidíme, že především v té první instanci tady máme mm, poměrně velký pokles. Nicméně, až se podíváme na další graf, když započteme ty případy ve druhé instanci, to je eh, ta červená část, tak eh, vidíme, že eh, se hodně z té první instance přelilo do oné druhé. A to se vlastně týká zejména žádostí podaných v roce 2016 a je tady stále ještě mnoho těch, kteří jsou v tom odvolacím systému po zamítnutí původní žádosti. V posledních eh, dvou letech jsme výrazně eh, zvýšili podporu eh, soudům, které vyřizují tyto žádosti. Máme tedy více kurzů a poskytujeme taková vodítka a Eh, justiční analýzy, eh, která by tedy mohla, mohly pomoci. Tak zde je počet vydaných rozhodnutí a je tedy zajímavé eh, vidět, a tady to vlastně vysvětluje, proč vlastně máme tato čísla těch čerstvě podávaných žádostí a také těch opakovaně podávaných, eh, tak eh, vidíme, že úsilí vnitrostátních orgánů eh, je tady vystupňováno. Tady vidíme také to složení různých rozhodnutí až vidíme, že v roce 2017 téměř polovina eh, žádostí eh, byla vyřízená pozitivně a lidé dostali status uprchlíka nebo humanitár, osoby humanitárně chráněné nebo subsidiárně chráněné. A eh, v roce 2018 zatím ten trend pokračuje, přičemž těch pozitivní rozhodnutí opět ubývá. na tomto snímku eh, který, tento snímek se ještě také opírá o statistická data a tady to máme rozdělené podle eh, země původu. Eh, vlevo vidíte počet učiněných rozhodnutí a vpravo tady vidíte opět statistiku těch rozhodnutí Eh, schválený eh, eh, odmítnutých. Když se podíváme na extrémy, tak tady syrští žadatelé, tady ten, ty pozitivně vyřízené žádosti činí více než 90 Co se týče Albánie, tak tady naopak těch počet, ten počet pozitivně vyřízených žádostí je minimální. My eh, tedy v rámci návrhu evropského eh, nařízení jsme vlastně eh, tímto zabývali v EASO už od roku 2015 a smysl našeho dokumentu je tak nějak vytvořit eh, jednotný pohled na eh, záležitosti, které stýkají zejména Afganistánu. Tak a tady máme eh, takové ty hlavní matematické závěry. Tak za prvé dostupnost toho řízení Eh, tak klíčové je skutečně to, eh, zda má člověk přístup příslušnému teritoriu, poněvadž žádost eh, pro mezinárodní ochranu je možné podat pouze vnitrostátním orgánům na hranici nebo na území státu. Máme tady také otázku přijímání, respektive eh, vracení těchto eh, lidí. Eh, o tom také máme určitá data. Pokud se týče zemí EU+, tak tady byla, to souvisí také tyto výsledky s dočasným zavedením kontrol na šengenské hranici. Také vidíme, že přístup tedy k tomu řízení je prostřednictvím určitých eh, kanálů a sice musí se lidé obracet v zemích EU plus prostřednictvím dedikovaných eh, kanálů. Eh, toto jsou vlastně první kroky k tomu, jak zahájit toto právní řízení o azyl. Od roku 2013 bylo vydáno víc než 20 tisíc humanitárních víz eh, ze strany Německa a eh, v Belgii eh, také nebyly. Byl zaveden program pro lidi přicházející z Turecka z Libanonu. My se tedy soustředujeme na první registraci žádosti. Mnoho žadatelů z zemí Plus eh, museli čekat dlouhou dobu na tuto registraci a potom na spuštění procesu. Eh, ke klíčovým aspektům, které se snažíme řešit, je integrace přijímání lidí a jejich registraci na jednom místě, aby nedocházelo k dalším prodlevám. abychom byli schopni plně komunikovat potřebu ochrany a také plně rozumět právům a povinnostem, eh, potřebují dostávat tito žadatelé informace, které dostanou tady včas a eh, ten přístup k ním je snadný. Vnitrostátní orgány eh, používají moderní prostředky, například také sociální média a mobilní aplikace. Eh, další věc eh, je eh, také tlumočení, což je klíčové pro řádnou komunikaci s úřady. V roce 2017 země EU plus měli žadatelé z 54 různých zemí Eh, o dva roky dříve to eh, bylo pouze 35. Takže eh, toto klade další nároky na tlumočení. A také je důležité vědět, že členské země ve větší míře používají technologie, jako jsou třeba videokonference a dalších no, moderních technických prostředků, například v Řecku a v Nizozemí Eh, taktéž právní eh, pomoc je důležitá a mm, v roce 2017 eh, došlo na různých místech k různému vývoji. V některých zemích došlo ke konzolidaci těch různých právních opatření, ale také jinde jsme naopak viděli snahu omezit služby poskytované žadatelům, například Maďarsko highlight uh, bych chtěl zúraznit klíčové směry v národních systémech. Samozřejmě eh, eh, v roce 2017 jsme zažili velkou legislativní aktivitu. Řada členských států novelizovala zákony Bal- Belgie, Maďarsko, Itálie, Rakousko. Obecně eh, šlo o zachování integrity, efektivity vizového procesu, ale největší vývoj který jsme zaznamenali v řadě států, eh, se týkalo eh, tedy se eh, snažit tedy řádně evidovat a vystupovat ty případy a především se zaměřit při vyřizování tedy na ty opodstatněné, odůvodněné žádosti o azyl. Například se to týkalo syrských uprchlíků digitalizace a nové technologie, eh, ty se snažili také eh, státy více používat pro identifikaci těchto žadatelů, třeba již při registraci, to je první krok v asilovém řízení. Řada členských států také zvýšila své eh, tedy lidské zdroje, například ve Řecku, v Lucembursku, na Slovensku, ve Finsku. A nabrali zvláštní pracovníky eh, se speciálními dovednostmi. A pokud jde o seznam bezpečných zemí původu, řada států aktualizovala své seznamy a zde za poslední dva roky, musím říci, šest členských států i eh, Gruzii eh, dalo na seznam těchto bezpečných zemí původu. Dále významný vývoj také byly i zvýšené investice do eh, revizních mechanismů eh, potřeby, potřeby mm, těchto osob, potřeb těchto mm, osob na ochranu. Když tedy již není potřeba ochrana, tak mm, členské státy tedy přistoupí k revizi jejich statusu. A teď podmínky přijímání těchto osob zhruba v roce 2017 došlo ke sníženému tlaku na evropské úrovni, tlaku na tato zařízení. Řada zemí snížila tedy své kapacity, to znamená uzavírali různé ty e, tábory, třeba Belgie, Švýcarsko, Dánsko, Finsko nebo Lucembursko. A také i e, e, spíše přešli od těch tedy mm, jaksi provizorních zařízení k těm takovým stabilnějším, Některé členské státy eh, zvýšily kapacity Itálie, Portugalsko, Španělsko například. Zde bych rád ještě poukázal na takový paradox. Je faktem, že to, ta rychlost, jak se snižují ty kapacity, ubytovací kapacity, protože se snižuje počet žádostí i protože jsou omezené finanční zdroje, tak vedlejší efekt toho je, že ten tlak eh, eh, na ty systémy členských států je dost velký. Je, dost velký. je zde je zde riziko, že budou v případě nějakého většího přílivu prchlíků budou přeplněny ty kapacity, ubytovací kapacity. Eh, činnost EASO. Od roku 2016 EASO investovala významně Eh, právě do přijímání uprchlíků. My jsme vytvořili síť orgánů, eh, národních orgánů, které mají na starosti tato centra přijímající uprchlíky a chtěli jsme zlepšit praktickou spolupráci a výměnu zkušeností. A také jsme zveřejnili celou řadu klíčových dokumentů, doporučení, například standardy pro materiální podmínky, rizikové plánování, a také i e, přijímání dětí, například doporučení, jak ubytovávat děti. Dále, jak nejlépe vyhodnocovat e, kvalitu a standardy. Rovněž e, přijímání uprchlíků, to je nyní klíčová aktivita a máme silná opatření ve všech tohoto typu ve všech našich plánech v Itálii, na Kypru, v, v Řecku a ještě před pár týdny v Bulharsku. Když se teď podíváme na opatření, jak zlepšit ochranu dětí, samozřejmě eh, včasná identifikace a předávání dětí specializovaným orgánům. To je zásadní je zde nedostatečná identifikace, stotožnění těchto osob. A to může vést k tomu, že děti utíkají a potom se dostanou do pasti těch obchodníků s lidmi. V reakci na tento trend celá řada členských států eh, má specializovaná ubytovací centra se specializovanými službami pro to, aby aby eh, byly v bezpečném prostředí. Některé členské státy dále zlepšily hm, to, jak interpretují nejlepší zájem dítěte při tomto řízení. EASO v tomto smyslu podporuje členské státy od roku 2011, od našeho založení. Jenom pár klíčových produktů, které jsme zveřejnili, tak jsme zveřejnili první guidance, první doporučení, jak vyhodno, vyhodnocovat věk té osoby a mm, jak tedy vést to asilové řízení. A teď mm, vydáme eh, mm, potom i doporučení, jak tedy eh, vyhodnocovat věk v praxi, v terénu. Potom eh, praktická spolupráce zde se zaměřujeme, to, že podporujeme ty členské státy, které jsou v první linii, pokud jde o ochranu. A máme velmi významné aktivity, které se provádějí. Voluntary guardians, uh, which we all know are key